Vážení kolegové, prosím začněme, protože jak jste viděli, máme před sebou pár stránek hlasovacích seznamů a ještě pár bodů předtím. Nejdříve vám chci říci, že tlumočení je zajištěno do všech jazyků s výjimkou finštiny, bulharštiny a chorvačtiny. A také máme tlumočení pouze z nizozemštiny, ale ne do nizozemštiny. To je na poslední chvíli problém s onemocněním. Takže můžete nizozemsky mluvit, ale nemůžete poslouchat. Já se můžu pokusit vám to trošičku tady tlumočit, ale mezi nizozemštinou a vlámštinou jsou jisté niance, takže to možná nebude úplně ideální. Pokud jde o zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních, tak pan Kosa tady není, protože je na akci, která se týká handicapovaných. Je to tedy Evropský akt eh, přístupnosti 8. listopadu 2018 proběhl sedmý trialog. Vyjednavači se politicky shodli na evropské směrnici o přístupnosti ohledně zboží a služeb. To byla tedy jen stručná informace a já vás hned vyzývám, abyste, promiňte, já už jsem vás chtěl vyzvat, abyste vložili hlasovací karty, ale omlouvám se. Já jsem chtěl postupovat rychle a práce kvapna málo platná, takže máme tady celou řadu absolutorií. A já hned dám slovo paní Harkin, aby mohla nás informovat o těchto různých absolutoriích. Very... Děkuji, pane předsedu, vezmu to velice stručně, abychom mohli začít za včas. Máme šest stanovisek. Za prvé provádění souhrného rozpočtu, tak zde jenom dvě zásadní věci. Došlo obecně ke zlepšení, k odhadované chybovosti v oblasti pladeb EU ze 4,4% 2014 na 2,4% eh, v roce 2017. Nicméně je zde ještě velká míra chybovosti v oblasti ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti a v konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost. A další věc, kterou je třeba zmínit, že účetní dvůr udělal eh, revizi 113 uzavřených projektů v oblasti ekonomické soudržnosti a teritoriální a eh, sociální soudržnosti a jenom určitá část měla eh, indikátory výkonnosti a 30% projektu je nemělo a tak nebyly možné je měřit. Takže to je záležitost, kterou je třeba se zabývat. Co se týče absolutoria agentur, tak tam vlastně nemám nic, co bych k tomu řekla, až snad na to, že došlo k pokroku v oblasti harmonizace IT řešení na straně systému řízení i účetnictví a to je důležité. Co se týče těch čtyř agentur jako takových, tak u všech čtyř mohu říci, že účetní dvůr konstatoval, že transakce za rok 2017 byly zákonné a v souladu s pravidly. Snad jenom k jedné agentuře komentář a to se týká European Training Foundation. A tam se to týkalo záležitosti etiky a e, také jejich sídla dace odborného vzdělávání, to se vyřešilo. A vysoká míra provádění rozpočtu přes 99%, to vítáme a také vítáme jejich činnost v oblasti digitalizace. Co se týče Eurofond, tak mě těší, že zkoumají možnost eh, využívání příslušného softwaru v oblasti nákupu veřejných zákazek, zakázek a potom pro ty, kdo pracují v Eurofondu, jezdu velké téma týkající se Irska, efektivity, která stoupla a je eh, třeba v tomto trendu pokračovat. No a dále EU OSHA bude zavádět e-tendering, to vítáme, a také jejich e, zavádění politiky proti harassmentu, proti obtěžování a vzájemné úctě, tak to chválíme. A jinak k těm čtyřem agenturám, tři z nich udělali detailní analýzy případných dopadů a Brexitu EU OSHA v době, kdy probíhal audit účetního dvora, to ještě neměla, ale pokud jsem správně informována, tak už to také dořešili. Samozřejmě dalo by se k tomu říci více, ale myslím, že jsem řekla to důležité. Jsme v časové tísni, tak to je vše. Děkuji. Chce to někdo doplnit. Vidím, že pan Kukan tady není. Pan Becker, prosím. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já zastupuji našeho kolegu pana Kukana a rád bych přečetl jeho prohlášení. Takže jako zástupce pana Kukana děkuji paní zpravodajce Harkin za návrhy stanovistek. Je to dobré základ naší práce, jenom několik málo poznámek, co se týče obecně, rádi bychom uvítali zlepšení eh, plnění rozpočtu v agenturách. Došlo zde k určitému zlepšení zprávy evropských fondů, ale třeba vzít zlepšování pokračovat. Například co se týče chybovosti v oblasti soudržnosti, teritoriálně další i té druhé je nad dvěma procenty. A účetní dvůr vydal speciální zprávu za rok 2017 a ta se týká také implementace různých politik v roce 2017, například zvláštní zpráva týkající se Erasmus+, plus nástrojů, mobility pracovníků a projektu ESF. Naše frakce zohlední některá doporučení z těchto zvláštních zpráv. Těším se na naší spolupráci a děkuji vám. Děkuji za SD. Pan Gutierrez nebo někdo jiný? Ne, SD nechce vystoupit. EKR, paní Trebezius. Ja, vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, paní Harkinové. EKR samozřejmě tradičně se drží té linie udělit absolutorium různým agenturám až po té, co téma projednal účetní dvůr a vyjádřil se pozitivně. To ovšem zatím nenastalo, nicméně ta výše pladeb, které kritizoval účetní dvůr, se v průběhu eh, let snižuje, takže nás těší pozitivní vyjádření účetního dvora i pokrok v této oblasti. Jsou zde určité věci, které nahlížíme možná kritičtěji než jiní, tak například některé rozpočty chceme podpořit, například ten souhrný návrh eh, rozpočtu, potom agenturu OSA, tak potom tu nadaci, centrum, ale pak zde vidíme kriticky tu, ten eh, všeobecný rozpočet agentur a další. Potom otázka záruky v oblasti nezaměstnanosti mladých nebo ESA, mikrofinancování, sociální podnikání, to jsou záležitosti, které podle nás jsou spíše zklamáním. Takže předložíme v těchto oblastech řadu pozměňovacích návrhů, ale jsme se jistí, že zde bude konstruktivní spolupráce. Děkuji. Děkuji. Za zelené je tady pan Meserič. Není někdo jiný? Za GUE nemám nikoho, EFD také ne. Pan Marten za ENF tady není. Takže to bude vše s tím, že lhůta pro předkládání pozměňovacího návrhu je 6. 12. v 16 hodin. Hlasovat na výboru se bude 21. nebo 22. ledna a v příslušném výboru v únoru, v týdnu 8. nebo 9 a přijetí na plenárce na druhém plenárním zasedání v březnu 2019. A teď už prosím vložte do svých hlasovacích zařízení hlasovací karty a zahájíme hlasování. Jako první máme stanovisko k Erasmu. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Otočíme pár stránek a máme zde kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Článek 8, odstavec 1, bod A, pozměňovací návrh 234, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 239, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 240, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 247, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 248, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 249, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 252, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 253, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zase otočíme pár stránek. Kompromis 9a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme kompromis 9a. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Takže přistoupíme ke kompromisu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Omlouvám se. Ano, Kompromis 10, omlouvá se pan předseda. A to jsme udělali, ne? To jsme udělali. 276, 276. Já budu mluvit belgicky 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel přijato. Ověříme 276. Zahajuji hlasování. Je clôt le vote. Končím hlasování, je to přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já to ověřím, není to jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním.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 297, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 303. V přílohách. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 43, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zase otočíme pár stran a máme zde úvodní ustanovení 24, kde máme split vote, je to 136, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138? Ne, to odpadá, říká předseda. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 142 pro, proti, zdrželi se. Ověřím. Zahajuji hlasování o 142. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 143, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 145 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 144 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 146 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 44 pro? Proti? zdrželi se. Přijeto 150 a 151 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 32, pozměňovací návrh 152, split vote, první část, kdo je pro, první část, kdo je proti, kdo se zdržel, první část přijata, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano. Takže je to přijato. Kompromis 45. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. to se nehlasuje, takže kompromis 46a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Úvodní ustanovení 47, návrh 170, kde pro? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49, pro? Proti, zdrželi se, přijato. 174, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato, kompromis 50, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, úvodní ustanovení 57, pozměňovací návrh 175 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď hlasujeme elektronicky o celém textu, zahajuji hlasování, končím hlasování a Návrh je velkou většinou přijat. Blahopřeji. A teď máme stanovisko o základních právech. Le compromis 4. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověřím, zahajuji hlasování, zahajuji hlasování o 16. Je clôt le... Je clôt. Končím hlasování, ano, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Chcete ověřit 17? Dobře, zahajuji hlasování o 17.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 proti, zdrželi se. Přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh 34. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třicet devět. To je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42, to je také jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení A, kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3, kdo je pro. Chcete ověřit devítku. Zahajuji hlasování o devítce. Končím hlasování a je to přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tedy hlasujeme o celém stanovisku. Já tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato širokou většinou. Blahopřeji. A teď navrhuji, abychom přistoupili k dalšímu hlasování, a to je o Evropském sboru Solidarity. Takže kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Obrátíme dvě, tři strany, tři. Takže kompromis dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 104, kdo je pro,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 zdrželi se zamítnuto, 155 pro, proti, zdrželi se přijato, 156 pro, proti, zdrželi se přijato, 157 pro, proti, zdrželi se přijato, 158 pro, proti, zdrželi se přijato, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Úvodní ustanovení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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato kompromis 7, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 7, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 8, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 9, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9.2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9.3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 57, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, bude pro, proti, zdrželi se, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 64, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 67, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 68, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď hlasujeme o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Blahopřeji. Je vous laisse souffler 30 secondes avant de passer. Já jsem si chtěl trošičku vydechnout, než přistoupíme k tomu poslednímu bodu na pořadu jednání. J'en profite pour boire un coup trošičku se napiju. OK. Kompromis 1. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Půjdeme o několik stránek dále. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Zase o pár stránek dále. Kompromis 4. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A zase pár stránek Dále Myslím, že si někteří budou muset nadslinit prsty, aby mohli dobře obracet stránky. Všichni to našli, ano? Ne, ještě ne. Agnes? Takže eh, Libe 48 ten je nepřijatelný, takže kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato? Všichni našli? Jsme u kompromisu 6. Ano? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Le 419. Kdo je pro? 419. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahujeme hlasování o 419. Je clôt le vote. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 420. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme 420. Zahajuji hlasování o 420. Končím hlasování o 420 a je to zamítnuto. Kompromis 7. To je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A znovu o pár stránek dále. Et on est euh, euh, Donc on arrive au... 492. Našli jsme všichni? Je to také jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování o 492. Končím hlasování. Je to přijato. Společně z Jury 78. A teď 493, kdo je pro? a Jury 79. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7a. To je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. <laughs> Končím hlasování, je to přijato. 526. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Je to přijato. Ověříme 526. Zahajuji hlasování o 526. Je clôt le vote. Končím hlasování. No. Bylo to opravdu těsné. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Společně 541, Regi 66 a 545. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A teď společně Regi 67 a 562. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato? Ověříme. Regi 67 a 562. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 542. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. 542. Zahajuji hlasování o 542. Je clôt le vote. Končím hlasování, je to zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. O tři, čtyři stránky dále je kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, přijato. Zase otočíme pár stránek, za tři, čtyři stránky později máme kompromis 23a, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 25a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Články, které jdou od NV 45 až po Jury 106. do těch hlasovat nebudeme, protože jsou v exkluzivní kompetenci výboru NV. Takže se dostáváme až ke kompromisu 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 37. Pro? proti, zdrželi se přijato 38, kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 39 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijato. O tři, čtyři stránky později kompromis 41 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 42 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 44, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. točíme pár stránek a máme tady přílohy 3 envy a Tyto jsou v kompetenci výboru Envy, takže rovnou přistoupíme k citacím. 25, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 45, kde pro, proti, zdrželi se přijato. V úvodních ustanovení 1 a M, FEM 3, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, REGI 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 46, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 47, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, Jury 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 48 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A Úvodní ustanovení 4a nové, úvodní ustanovení, tedy mm, návrh 46, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 47. Ověříme pozměňovací návrh 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto těsně. 47 bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 bude pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 5a nové, pozměňovací návrh 56 a Jury 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Myslím, že je to těsné. Takže 56 a Jury 7. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to zamítnuto. 57, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 50, je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kont 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Reži 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 8, návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 62, kde pro, tedy ještě Jury 8 a NV4, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 51, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 52 pro, proti, zdrželi se přijato, NV 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Kont 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 70, ne, ten odpadá, to taky odpadá, takže 71, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 53, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 81, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. FEM 22, kde pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, rozpočet 7. Tak ještě ověříme 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A vzhledem, že je to zamítnuto, tak rozpočet 7, kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 54, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 54a, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 15a a b, tady máme společně 98, Jury 15, FEM 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Libe 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 17, návrh 109, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Společně s NV8. Kult 18, ne, ten odpadá. Takže 110 a regi 13, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Libe 10, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. NV 9, kde pro? Proti zdrželi se přijato, kompromis 57, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Společně 121, 122, 228 a regi 30. Kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 121, 122, 228. Regi 30, zahajuji hlasování. Končím hlasování, je to přijato. Společně. Ne, ne, ten tím pádem odpadá, takže kompromis 58, kdo je pro tento kompromis, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď FEM 17, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 129, kde ne, ten odpadá, takže společně tedy 130. Jenom prostě 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Takže 5. Kdo je pro? Chcete ověřit 130? Zahajuji hlasování o 130. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Ne o moc. Pět. Kdo je pro? Kdo je pro? Pět. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď kompromis 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Úvodní ustanovení 20, návrh 136, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 136, kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 137, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Libe 14, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, Libe 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 157, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 150, ne, to odpadá, odpadá, takže kompromis 62. Kde je pro? Kompromis 62 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 170. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 26. Kde je pro? Proti zdrželi se, přijato. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď společně 176, 177, Budk 13 a Kult 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Teď ano, Regi 20, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Takže 179, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 7, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Pozum, tedy kompromis 65 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 189, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato 190, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 66, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 66a, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 67, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato Jury 29, kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kul 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Libe. Ověříme. Ověříme kult 20, tedy 31. Zahajuji hlasování o kult 31. Končím hlasování. A je to přijato. Libe 23, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kont 12, kde pro, kont 12, proti, zdrželi se přijato. FEM 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 204, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 205 a společně z Jury 30, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 32, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 206, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 71, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 216, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Je to přijato, ale zvedá se jen malý počet rukou. Aha, takže já ještě ověřím 217. Zahajuji hlasování o 217. Končím hlasování a je to zamítnuto. Tedy promiňte, omlouvá se předseda, je to přijato, je to přijato. Takže 217, kde pro, kde, pro, kde pro, 217, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto, 218, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto, kont 13, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 219, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 73a, pan předseda tedy říká 37, ale je to kompromis 73a, 73a, radši belgicky, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, je to přijato. NV 11 až Libe 29, ty jsou ve výlučné kompetenci Envy, takže přistupujeme ke kompromisu 74. Děkuji za nápovědu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 227, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kont 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, rozpočet 17, kde je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 229, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Chcete ověřit? 229. Zahajuji hlasování o 229. Je le vote. Končím hlasování. Je to zamítnuto, bylo to opravdu velmi, velmi těsné. Kompromis 90, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. NV30, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď hlasujeme o celé zprávě. Já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. každém případě bylo to náročné. Děkuji vám za vaši práci. Myslím, tím jsme ukončili naše hlasovací zasedání. Já vám děkuji.